Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, vážení poslanci, dámy a pánové. V roce 2010 Jirzí Buzek společně s Žákem Delorem prohlásili, a nyní cituji, potřebujeme radikální změnu ve způsobu, jak produkujeme a spotřebováváme energii. Jsme přesvědčeni o tom, že Evropa potřebuje společnou energetickou politiku a to silnější. Jean-Claude Juncker ve svých politických eh, orientacích připomněl to, že potřebujeme robustnější, odolnější unii právě v oblasti energetické politiky, tak abychom měli politiky, která bude mít vizi a která takto přistoupí k otázkám změn klimatu. Eh, pan Juncker mě ve svém dopisu dal úkol, za předpokladu, že mě budete akceptovat jakožto komisaře, dal mi za úkol, abych koordinoval konkrétní iniciativy pro uskutečnění takovéto vize. Jsem velice hrdý a velice poctěn tím, že mi byly svěřeny tyto priority. Energetická politika, je záležitost, která se velmi silně změnila právě díky změnám klimatu. Dnes musí Evropa čelit význam v oblasti energií a skutečně eh, konkrétně jednat. Je třeba zajistit eh, bezpečnost dodávek také ve světle krize eh, Ruska, ohledně Ruska a Ukrajiny a je třeba bojovat proti změnám klimatu. Dámy a pánové, jak jsem již zmínil, ve svém předchozím eh, slyšení říkám, že nyní tolik let po rozšíření Evropské unie se stále eh, setkáváme s negativními důsledky umělého rozdělení Evropy, které se projevují tím, že tady nemáme strategická propojení v dopravní a energetické infrastruktuře. A pokud jsme eh, donedávna zejména toto dobudování posuzovali zejména z ekonomického hlediska, tak Ota- události posledních let z této otázky udělala jednu z nejdůležitějších strategických a bezpečnostně politických priorit Evropské unie. Chci vás přesvědčit, že přesně tak tu otázku vnímám já a budu k ní proto přistupovat s maximální odpovědností. Vážení pane, pánové předsedové, vážení poslanci, spolu s vámi jsem kandidoval a byl jsem zvolen do Evropského parlamentu. Občané mi na předvolebních setkáních kladli na srdce, abychom se v Evropské unii věnovali zejména otázkám, které je trápí nejvíce, aby se nemuseli bát obráci, aby mohli žít v zdravém životním prostředí prostředí a aby mohli hledět do budoucna naplnění optimismem a přesvědčením, že jsme nejhorší krizi překonali a poučili se z ní. Téměř v každém z mých hovorů s občany se objevilo témata energií, ochrany životního prostředí či dopravní infrastruktury. Eh, vážení členové parlamentu, já nikdy nezapomenu na zimu roku 2009, kdy se Slovensko doslova ponořilo do tmy po dobu další než dva týdny hospodářství stálo. Byly zavřené výrobní závody a energetika se dodávala jenom do domácnostem a nemocnicím. Dobře víte, že nebylo to jenom Slovensko, které se ocitlo v této situaci a jsem přesvědčen, že bez skutečné evropské solidarity a bez prakticky okamžité evropské pomoci by důsledky byly bývaly strašné. Je tudíž naší seriózní povinností zajistit, aby se naši občané nedostali znovu do takové situace. Je velmi důležité že jsme se poučili z této krize a jak ukázaly nedávné zátěžové zkoušky ohledně plynu, jsme teď daleko lépe před připraveni. To eh, eh, znamená také, abychom byli schopni pomoci Ukrajině prostřednictvím zpětných toků ze Slovenska, Polska a Maďarsku. A je to správné, protože vidíme, že Rusko stále více používá dodávky plynu jakožto politickou zbraň proti Ukrajině a proti ostatním zemím, které se jí snaží pomoci. To je naprosto nepřijatelné. dostanuli vaši pomoc, podporu. Pak se budu zabývat záležitostí energetické bezpečnosti Eh, s největší pozorností s ohledem na obecné evropské zájmy. Zátěžové testy rovněž ukazují, že je možné eh, zmírnit negativní dopady přerušení dodávek plynu, pokud země ovšem spolupracují, než aby sledovali každá své vlastní národní přístupy. Zcela jasně nastala doba pro Evropskou energetickou unii. Pro ty, Těm, kteří jsou skeptičtí vůči tomuto strategickému rozhodnutí, bych řekl, před 17 lety spojená Evropa byla jenom snem. Překročit hranice ze Slovenska do Rakouska bylo ještě před 25 lety nemyslitelné. A společná měna nebo bankovní unie také byly pokládány za něco úplně nereálného. Ale jak řekl Nelson Mandela, vždycky se všechno zdá nemožné, dokud se to neudělá. Co bychom tedy měli udělat? Jak by měla vypadat ta nová Evropská energetická unie. Spolu s vámi a s členskými státy bych rád budoval novou Evropskou energetickou unii na základě pěti pilířích. První, bezpečnost dodávek, solidarita a, a důvěra. Evropská unie je velmi významným energetickým trhem. Je tady polovina miliardy spotřebitelů. Evropská unie dodáv, dováží 53 energie. Náklady dělají 400 miliard ročně euro. E, jsme největším <clears throat> zákazníkem co do energetických dodávek na světě musí, musíme se takto chovat, eh, musíme eh, opravdu dělat všechno proto a děláme hlavně proto, abychom vrhli do toho naši mezinárodní váhu. Evidentně ne. A je naše neschopnost hovořit jedním hlasem celé jasně omezuje náš, za, náš vliv. Proto je čas pro asertivnější evropskou energetickou diplomaci tam, kde se jedná o naše energetické zájmy, které se dostávají pořád nahoru mezi zahraničními a obchodními prioritami a mezi lepší energetická politika a její koordinace je nezbytná, abychom odolávali ne, nepříjme, ne, ne, <clears throat> velkému tlaku ze strany třetích států a abychom se vyhnuli porušováním trhu díky dohodám s třetími státy, které nerespektují naše eh, pravidla v Evropské unii. Já jsem tedy pro eh, takovouto evropskou diskusi. Budovat Evropskou unii také znamenat úzkou spolupráci s našimi sousedy s ohledem na lepší integraci těchto trhů. Chci zdůraznit význam společn- eh, eh, energetického společenství v tomto ohledu. Musíme také samozřejmě eh, respektovat konkurenci a pravidla Světové obchodní organizace, ale myslím, že bychom se měli snažit a chci, abychom daleko více používali ten argument 400 miliard do, euro. Skutečná koordinace také znamená, že žádný členský stát by neměl modifikovat svůj energetický systém bez toho, že to bude nejprve konzultovat se svými partnery a že bude analyzovat potenciální důsledky těchto systémů. Dalším důležitým prvkem je diversifikace dodávek, pokud je o trasy a dodavatele do, dodávek energie. Měli bychom intenzivně pracovat na jižním koridoru, abychom kaspický plyn dostali do Evropy. Musíme dále rozvíjet naše partnerství s Norskem, podporovat projekt eh, s, s E, v takové e, střediska pro středozemní plyn, včetně kooperace, ko- koordinace s Alžírskem. A musíme rozvíjet terminály pro kapaněný plyn. A další e, pilířem je konkurenční a dokončený interní trh, což bude znamenat páteř nové Evropské energetické unie. Proto je třeba navýšit přeshraniční toky, zvýšit regionální spolupráci a lépe propojit infrastrukturu strukturu. Evropská legislativa musí být zlepšena, musí se upevnit a plně uplatňovat. Musíme zajistit také koneční schopnost evropského průmyslu, abychom zajistili dostupné co do ceny energetické eh, dodávky pro do, eh, domácnosti, zejména ty nejzranitelnější a musíme také mít patřičnou energetickou infrastrukturu s dobrým propojením, zejména pokud se týká o integraci obnovitelných zdrojů do sítě a abychom také uvolnili energetické od, od, od, od dávky a strukturální fondy, společné investice a budoucí Junckerův investiční balíček by k tomu měly přispět. Musíme mobilizovat více investicí, abychom mohli modernizovat náš systém, musíme modernizovat poptávku a za tím účelem musíme tedy také usmírnit naši energetickou poptávku. Energetická účinnost musí být pokládána za první zdroj energie. Nejčistší megawatt je ten, který se ušetří a energetickou účinnost je třeba třeba významně posílit za rok 2020. Zlepšení energetické účinnosti nejenom zvýší bezpečnost energetických dodávek, ale i konkurenční schopnost evropského odvětví. Proto plně podporuji eh, závazek zvoleného předsedy, aby eh, se prosazovala energetická účinnost a souhlasím s našimi jeho prioritními oblastmi, což musí budovy, do, do, do, průmysl, pardon, doprava a produkty dekarbonizace evropského mixu co je velice důležitá, abychom snížili emise skleníkových plynů do roku 2030 a plně souhlasím s cílem zvoleného prezidenta Junckera, aby Evropská unie se stala jedničkou na světě, pokud je obnovitel zdroje. Už v roce 2012 Evropská unie měla instalovanou kapacitu 44% obnovitelných zdrojů elektřiny. Potřebujeme a máme globální <clears throat> vedení v obnovitelných zdrojích a musíme podporovat zelený pracovní pracovní příležitosti. Členské státy samozřejmě budou mít své právo, aby se rozhodly o své energetické směsi, ale na mezinárodní úrovni je třeba dělat všechno, abychom dosáhli mezinárodní dohody ohledně klimatu na konci roku 2015 v Paříži a Evropská unie dlouho byla hybnou silou, pokud jde o jednání v OSN a měli by to tak zůstat. Poslední pilíř. Výzkum, výzkum a inovace. Další investice do výzkumu a inovací jsou naprosto klíčové. Zejména proto, že Evropská unie musí zesílit svá úsilí tak, aby dostala nové vysoce výkonné nízkonákladové a nízkokarbonové energetické technologie na trh. Nové technologie a řešení jsou důležité proto, abychom dosáhli cílu EU 2030 v oblasti energie, klimatu, ekonomické, sociální politiky a dále. A to je těch pět eh, stavebních kamenů. A jsem přesvědčen, na základě na toho postavíme od, odolnou Evropskou unii spolu s dopřed, na, dopředu zaměřenou politikou ohledně změnu klimatu. Myslím si, že eh, jedno bez druhého nejde. A jsem přesvědčen, že integrovaný přístup umožní umoji, abychom měli i environmentální, i hospodářské výhody a abychom mohli získat potenciál pro zelený růst. Pane předsedo, páni předsedové, vážení členové, dámy a pánové, před dvěma týdny jsem měl slyšení v, eh, ohledně dopravy a eh, letectví. Dnes se budu maximálně snažit, abych získal vaši podporu pro toto nové portfolio, které jsem dostal minulou středu. Takže nemohu se tvářit, jako že jsem se stal energetickým odborníkem přes noc. Ale maximálně jsem se snažil se co nejlépe připravit na toto slyšení a s vaší podporou se budu maximálně snažit, abychom společně postavili Evropskou energetickou unii, protože za pět let se dá udělat hodně a jsem přesvědčen, že my všichni jsme to tímto dlužni našim občanům, aby tedy představa Evropské energetické unie se uskutečnila. Děkuji.